zde ještě jedno oznámení ze strany frakce GUE NGL. Obdržela jsem žádosti o jmenování eh, do výboru a delegací. Seznam je k dispozici jako příloha dnešního zápisu. Pokud vůči eh, těmto jmenováním nebude